So meine sehr verehrten Vážené dámy a vážení pánové, vítám vás dnes dopoledne na pokračování schůze výboru pro právní záležitosti. Jsme nyní v téměř, či dokonce snad již skutečně v plném počtu. Takže ještě jednou vás zde srdečně vítám a doufám, že jste strávili všichni krásným způsobem letní pauzu, že jste si odpočinuli a že jsme se zde dnes opět setkali plní nových sil a nové energie a že budeme moci opět zahájit takto naší práci. Od 9 hodin jsme měli schůzi koordinátorů a já mám celou řadu sdělení, která se týkají rozdělování zpráv. Nejdříve zpráva o imunitě paní Hanslik Rotačním postupem jsme eh, stanovili, že to bude pan kolega Stonejlov, dále imunita pana Štátla tam bude zpravodajem kolega Zvěvka. Co se týče imunity pana Albertínyho, tam bude zpravodajem kolega Rapkaj. A co se týče imunity pana Uspaskyče, tak eh, v důsledku rotace se stává zpravodajkou paní Lichtenbergerová. Já vidím, že vidím tady že sálem eh, panuje jakési ulehčení. A protože eh, my jsme velice nestranní, tak eh, rotace prostě dopadla tak, jak dopadla. Pak zde máme celou řadu stanovisek, kde jsme zvolili strategie za prvé framing, fond recovery and resolution a tak dále. To bude dělat kolega Stojanov. Další implementation of the audiovisual media services directive, to bude dělat kolegyně Castex. Dále Improving Access to Finance for SMEs. To bude dělat kolega Gině Taylor. Dále eh, Fight Against Fraud to the Union's Financial Interests. To uh, bude mít EPP, jméno konkrétně ještě nemáme, pak máme absolutorium, dvě zprávy o absolutoriu, je to spojené se zprávou se zprávou o rozpočtu, je to bez bodů. To bude dělat rovněž kolegyně. A pak máme od orgán pro bankovní dohled, to bude dělat frakce SAD, jméno ještě stanoveno nebylo. Mám dojem, že tam byl učený jakýsi kolega, ale že o svém štěstí ještě neví, takže se to musí nejdříve probrat s ním a pokud on bude souhlasit, tak vám to potom oznámíme oficiálně. Pak jsme se dohodli na kalendáři pro příští rok, ten vám pošleme, takže o tom tady podrobně nebudu hovořit. Pak jsme se rozhodli, že Policy Department přepracuje příručku a dále jsme rozhodli o slyšeních pro příští rok a také o setkáních s národními parlamenty to vám rovněž pošleme. Pak jsme se rozhodli, že si eh, na přání komisaře Barniera, na příště pana komisaře pozveme, protože on s námi chce hovořit o ochraně duševního vlastnictví a potom jsme si zadali posouzení dopadu, který se týká eh, evropské úpravy prodeje. A dále čekáme na to, až nám koordinátoři poskytnou kompletní seznam pěti eh, zástupců, kteří od 27. do 28. září pojedou do Alicante a eh, současní se tam schůzky pozorovatelů. To je tedy vše ze schůze koordinátorů a zahájíme i hned hlasování. Bylo zde vyjádřeno právo, abychom prozba, abychom alespoň částečně hlasovali elektronicky a proto vás prosím, abyste si přispravili své hlasovací karty a e, zasunuli je do zařízení, abychom mohli přistoupit ke zkušebnímu kolu hlasování. Mají všichni sebou své hlasovací karty? frakce SAD je tady v plném počtu plus X, takže doufám, že to nebude příliš dramatické. Eh, sekretariát říká, že máme 24 členů oprávněných hlasovat. Takže zahájíme zkušební kolo hlasování. Všechny vás prosím, abyste zkušebně stiskli jakýkoliv eh, knoflík, jakékoliv tlačítko. Takže tímto zahajuji fiktivní hlasování people Hlasovalo 27 členů. EPP a SAD mají o jednoho navíc. Paní kolegy McCarthy má něco ke zkušebnímu kolu hlasování, prosím. Děkuji, já jsem chtěla říct si něco, než se bude hlasovat. Je to možné? But can I also... Pokud ano, tak Někdo má moji kartu, je to jenom eh, zkušební hlasování? Dobrá. Tak v tom případě sedmnáctka Ali McCarthy. Můžeme to klidně ještě jednou zkontrolovat. Sekretariat chce, abychom to zkontrolovali, takže se to ještě jednou zkontrolujeme tedy. 26, zdá se, že se to zlepšuje. Haben alle gedrückt? Hier fehlen noch welche. Was ich všichni? Okay. Immer noch einer von der EVP zu viel. Dass wir jetzt hier ein System haben, dass das genau... O jednoho navíc. Dobré je, že nyní máme systém, který nám to přesně ukazuje. 25. Je nás stále 25, takže máme o jednoho navíc. Tedy, nyní jsme u bodu 17, slovo má paní zpravodajka. Děkuji, pane předsedo. Ještě předtím, než budeme hlasovat o těchto dvou zprávách týkající se transparentnosti a finančních výkazů, tak jsem chtěla říci, že Spolupráce u obou těchto zpráv probíhala skvěle. Ráda bych poděkovala všem skupinám za příkladnou spolupráci. Tato témata byla složitá, místy kontroverzní a velmi to sledovala veřejnost, především co se týče zprávy o finančních výkazech. Takže děkuji, pane předsedo, za vaši ochotu dopracovat se ke konečné zhodě. Myslím si, že nám to dává silný mandát pro vyjednávání s radou. Chtěla jsem, aby to zaznělo takto oficiálně, nevždy se takto dohodneme a myslíme, že tato práce je vhodným vzorem pro eh, podobně složité eh, tematiky jinde. Děkuji, já se k tomu hned připojím a nyní řeknu úvodní slova ke mé zprávě, protože obě dvě zprávy spolu věcně úzce souvisí a co je v jedné zprávě, musí v podstatě být i v druhé zprávě. A chci kolegyni McCarthy a všem štínovým zpravodajům velmi poděkovat, protože jsme měli velice dobrá vyjednávání a z hlediska parlamentu to dospělo, myslím, k uspokojivému výsledku. Již předem jsme se shodli na tom, že o tom budeme hlasovat dnes a výsledek hlasování, to již říkám předem, bude mandátem pro vyjednávání s radou. Takto jsme se na to dohodli. E, cílem je, abychom na základě těchto výsledků mohli vést jednání s radou. Dostáváme se tedy k hlasování o zprávě kolegyně McCarthy a jako první hlasujeme o Ekon 7 pozměňovací návrh. Nebudu se ptát, kdo se zdržel, budu se ptát pouze, kdo je pro či kdo je proti. Pokud někdo má přání, aby jasně projevil, že se zdržel u nějakého bodu, tak prosím, ať mi to sdělí. Jinak se na to, kdo se zdržel, budu ptát až při závěrečném hlasování, které bude elektronické. Tedy Ekon 7, kdo je pro? Kdo je proti? Elektronicky ověříme. Hlasujeme teď. Stimme geschlossen. No. Končím hlasování. Čtrnáct pro, deset proti, jeden se zdržel, schváleno. Kompromisní návrh dvě. Kdo je pro, zvedněte ruku. Kdo je proti? Schváleno. A teď tedy návrh dvě. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Návrh 3. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Návrh 41. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Ověříme. Hlasujeme o návrhu 41. Návrh 41 hlasujeme. Zamítnuto. 12 k 11, 2 se zdrželi. Ekon 10, kdo je pro? Proti? Ověříme, hlasujeme Ekon 10. Hlasujeme teď. 14 pro, 11 proti, schváleno. Kolegyně Geringer. Bylo by možné také výsledky sledovat na obrazovce? Obvykle to tak bývá, teď jsme je neviděli. My bychom rádi výsledky viděli na obrazovce. Musím se zeptat sekretariátu, jestli to jde, nevím. My to tady všichni vidíme, my to sledujeme. Nevím, jak by to bylo možné technicky eh, upravit. Budete nám asi muset věřit. Okay, okay. Ja? Geht? Na, no, Super. Teď to jde? Dobře, problém je tímto vyřešen. A nyní kompromis 3. Kdo je pro, zvedněte ruku. Kdo je proti? Schváleno. Nyní návrh 43. Kdo je pro? Proti? Ověříme elektronicky. Čtrnáct pro, 10 proti 1 se zdržel schváleno. Nyní kompromis 5. Kdo je pro? Pětadvacet hlasů je v pořádku. To stačí. Nyní tedy kompromisní návrh pět, Kdo je pro? Proti? Schváleno. Kompromis 6, kdo je pro? Ano. Sekretariát mě požádal o to, o jakém textu hlasujeme. To jsou ty změny, které jsme provedli eh, v souladu s kompromisy o účetnictví. Takže musí být jasné, že hlasujeme o věcnosti. Eh, to teď bude znít, že eh, zveřejnění plateb, ke zveřejnění plateb dojde pouze půjde-li o částku více než 80 tisíc euro. Takže to byl kompromis 6. Nyní takto. Kdo je tedy pro kompromis 6? Zvedněte prosím ruku. Kdo je proti? Většina schváleno. A nyní pozměňovací návrh 6. Kdo je pro? Proti? Na, na poprvé to byla většina, nikdo si nepřeje ověřovat, takže schváleno. A nyní tady pozměňovací návrh 7. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Pozměňovací návrh 8. Eh, šestka byla schválena a osmička je tímto také zvládnuta. Máme přesto hlasovat, ptá se předseda. Nyní tedy bod 8. Kdo je pro? Proti? Byla to většina, takže zamítnuto. Nyní tedy Ekon 17. Kdo je pro? Proti? Schváleno. A Kárem 49. Eh, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Schváleno. A není nyní eh, Ekon 19, eh, kdo je pro, proti, schváleno. Kompromis 7, kdo je pro, proti, schváleno. Uh, 52, Karim, kdo je pro, proti, jasná většina, schváleno. 53, Léne, kdo je pro, Promiňte, kompromis 8. Eh, kdo je pro, proti? Schváleno. Ekon 22 a 23 patří do působnosti eh, Ekonu, ty jsou eh, převzaty bez hlasování. Nyní tedy kompromis 8, o tom jsme hlasovali, takže nyní kompromis 9. Budeme hlasovat o kompromisu 9. Prosím, zvedněte ruku, kdo je pro, proti. Schváleno. Nyní kompromis 11, kdo je pro, proti, schváleno. Číslo 16, kdo je pro, proti, schváleno. Číslo 17, kdo je pro, proti, schváleno. Kompromis 12, kdo je pro, proti, schváleno. Nyní 20. Eh, zpravodajky, kdo je pro? Proti? Eh, zamítnuto. 21 paní Kastex, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Ekon 1, kdo je pro? Proti? Schváleno. Ekon 2, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 22 Léne, kdo je pro? Proti? Ověříme elektronicky ještě jednou. Kdo je pro? Patnáct eh, pro, deset eh, proti, schváleno. Dobře. A nyní Ekon 3, kdo je pro? Aha, odpadá, dobře. V pořádku, nyní tedy kompromis 1, kdo je pro? proti, schváleno. No, nyní dv dvě, pane předsedo, pane Karime, prosím, ke kompromisu jedna, já se zdržuji, prosím, poznamenejte to. Dobře, ano, zaznamenáváme. Děkuji. DV2, kdo je pro? Proti? Schváleno. Číslo 28, kdo je pro? Proti. Schváleno. 29 a Ekon 5. To je identické jedním hlasováním, kdo je pro? Proti. Jasnou většinou schváleno. Číslo 30, kdo je pro? Proti. Zdálo se, že je to eh, přijato většinou, ale oběříme elektronicky, takže číslo 30 hlasujeme. Čtrnáct pro, jedenáct proti schváleno. Kompromis 10, kdo je pro? Proti schváleno. Kompromis 4, kdo je pro? Proti. Schváleno. A nyní hlasujeme o celé zprávě, kdo je pro. Elektronicky závěrečné hlasování, sekretariát má pravdu, když mě na to upozorňuje, závěrečné hlasování proběhne elektronicky, kdo je pro. Dvacet čtyři pro, jeden se zdržel, nikdo není proti. A srdečně e, děkuji. Technická otázka. O těch technicko-legislativních otázkách vlastně hlasovat nemůžeme, ne, hlasovat nemusíme. Má někdo něco proti tomu mandátu? Zřejmě to tak není a tak to je to tedy schváleno. A blahopřeji zpravodajce. A teď přecházíme k další zprávě a to je moje zpráva. Já k tomu nic nemám, protože už jsem všechno řekl předtím. A hlasujeme tedy o e, číslu 19, 18 a Ekon 9. Kdo je pro? Schváleno. Číslo 20. Kdo je pro? Proti. Schváleno. Číslo 21. Kdo je pro? Proti. Schváleno. 22. Kdo je pro? proti, schváleno 23, kdo je pro, proti, schváleno 24, kdo je pro, proti, schváleno. Číslo 25 a Ekon 10, kdo je pro, proti, schváleno. 26, kdo je pro, proti, schváleno. 119, kdo je pro, proti, Schváleno. A nyní kompromis číslo jedna. Kdo je pro? Proti? Schváleno. A nyní Ekon 14. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto většinou. Číslo 123. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Nyní kompromis 2. Kdo je pro? proti, schváleno. Nyní 34, kdo je pro, proti, pro byla většina, schváleno. Kompromis 3, kdo je pro, proti, schváleno. Nyní číslo 35, kdo je pro, kdo je pro, prosím, zvedněte ruku, proti, většinou schváleno. Kompromis čtyři, kdo je pro, proti, schváleno. E, číslo 37, 127 a Ekon 17, kdo je pro, proti, schváleno. Číslo 38, kdo je pro, proti, schváleno. Číslo 39, kdo je pro, proti, schváleno. 128, kdo je pro? A to už je, to už je eh, vyřízeno, nemusíme hlasovat. Kompromis 5, kdo je pro? Proti? Schváleno. Nyní 41, kdo je pro? Proti? Schváleno většinou. 42, kdo je pro? Proti? schváleno většinou 43, kdo je pro, proti, také schváleno 44, kdo je pro, proti, schváleno 132, kdo je pro, proti, schváleno 133, kdo je pro, proti, zamítnuto 134, kdo je pro, proti, zamítnuto 45, kdo je pro, Proti. Schváleno. 46. Kdo je pro? Proti. Schváleno. Kompromis 6. Kdo je pro? Proti. Schváleno. Kompromis 7. Kdo je pro? Proti. Schváleno. Nyní kompromis 8. Kdo je pro? Proti. Schváleno. Není 49, kdo je pro? Proti. Schváleno většinou. 50, kdo je pro? Proti. Schváleno. Kompromis 9, kdo je pro? Proti. Schváleno. 51 zpravodaje, kdo je pro? Proti? Schváleno. Ekon 21 odpadá. 52. Kdo je pro? Proti? Schváleno. 140. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 141. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 142. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 53, kdo je pro? Proti? Schváleno. 22, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Kompromis 10. Kdo je pro? Proti? Schváleno. 54, kdo je pro? Proti? Schváleno. 55 pro? Proti? Schváleno. 56, kdo je pro? Proti. Schváleno. 57. Kdo je pro? Proti. Schváleno. 58. Kdo je pro? Proti. Schváleno. 59. Kdo je pro? Proti. Schváleno. Kompromis 11. Kdo je pro? Proti. Schváleno. Číslo 60. Kdo je pro? Proti. Schváleno. 145 odpadá. Číslo 61, kdo je pro? Proti. Schváleno. Ekon 23, kdo je pro? Proti. Zamítnuto. 62, kdo je pro? Proti. Schváleno. 63, kdo je pro? Proti. Schváleno. 64, kdo je pro? Proti. Schváleno. Ekon 24. Kdo je pro? Proti. Zamítnuto. 146. Kdo je pro? Proti. Zamítnuto. Ekon 25. Kdo je pro? Proti. Zamítnuto. 65. Kdo je pro? Proti. Schváleno. Kompromis 12. Kdo je pro? Proti? Schváleno. A není 66. Kdo je pro? Číslo 66. Kdo je pro? Proti? Elektronicky ověříme. Číslo 66. Třináct pro, devět proti, tři se zdrželi schváleno. 138, kdo je pro? Proti. Také elektronicky ověříme. Sedmnáct pro, osm proti, nikdo se nezdržel. Je to jasné. 149, kdo je pro? Proti. Schváleno. 150, kdo je pro? Proti Schváleno. 151 pro, proti. Schváleno. 152, kdo je pro, proti. Schváleno. 153 pro, proti. Schváleno. 154 pro, proti. Schváleno. 155 pro, proti. Schváleno. 67 odpadá, 156, kdo je pro, proti, schváleno. Ekon 26, kdo je pro, proti, zamítnuto. Ekon 27, kdo je pro, proti, zamítnuto. 68, kdo je pro, proti, schváleno. Ekon 28, kdo je pro, proti, zamítnuto. Ekon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 zpravodaj a stínový zpravodaj se e, předem dohodli na e, významu e, a jedna věta z bodu úvodních ustanovení bude vypuštěna. Kolegyně Lichtenberger tady, tady podala návrh na ústní změnu, prosím. Já bych byla ráda, aby Eh, se tam připojil ještě čistý zisk a ztráta, eh, ztráta podle zemí. Jestli proti tomu nikdo nic nemá, tak teď budeme hlasovat nejprve o tomto eh, připojení podle paní Lichtenberger a potom o kompromisu jako celku. Nebo můžeme to udělat opačně. Nejprve tedy pouze hlasujeme o ústním pozměňovacím návrhu paní Lichtenberger a potom o celém kompromisu. Kdo je pro? Ústní návrh paní Lichtenberger, eh, kdo je proti, zdržel se, několik osob se zdrželo, je to zamítnuto a nyní o kompromisu 17 jako celku, kdo je pro, prosím zvedněte ruku, kdo je proti. Byla to většina. Schváleno. Pan Karem Pane předsedo, prosím poznamenejte mé zdržení. Ano? Ano, zaznamenáváme do protokolu. Děkuji vám. A nyní návrh 18 bude potřeba nalistovat. Dlouhé listování na mém podle mého stránkování je to na straně 20, takže nyní hlasujeme o návrhu 18. Prosím, zvedněte ruku, kdo je pro, kdo je proti. Schváleno. A nyní tedy eh, návrh 99, kdo je pro, proti, eh, zdržel se, eh, schváleno, 100, kdo je pro, proti, schváleno, číslo 1, kdo je pro, proti, schváleno. AFET 1, kdo je pro, AFET 1. E, Kdo je pro, proti? Schváleno. A dále číslo 3 a Ekon 2. Kdo je pro, proti? Schváleno. Pozměňovací návrh 4. Kdo je pro, proti? Schváleno. Amendment 5. Kdo je pro, proti? Schváleno. Pozměňovací návrh 6. Kdo je pro, proti? Schváleno. Změna 7, kdo je pro, proti, schváleno. A kon 3, kdo je pro, proti, zamítnuto. Číslo 8, kdo je pro, proti, schváleno. 9 pro, proti, schváleno. 10 pro, proti, schváleno. 11 pro, proti, schváleno. A kon 4, kdo je pro, proti, schváleno. 12 pro, proti, schváleno. 13, kdo je pro, proti, schváleno. 14, kdo je pro, proti, schváleno. A zase nalistujeme. A není tady číslo 18, kdo je pro, proti, schváleno. 9, 5, kdo je pro, proti, zamítnuto. A nyní hlasujeme o celé zprávě elektronicky. Kdo je pro? Dvacet pět eh, pro, nikdo eh, se nezdržel, nikdo není proti. Já děkuji. Ani tady nemusíme schvalovat žádné legislativní usnesení, jde o udělení mandátu, je někdo proti, není tomu tak a teď budeme tedy pilně, eh, pilně jednat s radou, abychom viděli, co z toho vyjde. A dále jde o zprávu kolegyně Berendt. Paní zpravodajko, nechcete k tomu nic říci, takže se pustíme do hlasování. Návrh jedna. Dagegen. Pro, proti, schváleno. Návrh číslo dvě. pro, proti, schváleno. Tři. pro, proti, schváleno. Stanovisko jako celek, závěrečné hlasování provedeme elektronicky, jak je to naším dobrým zvykem. 23 pro, jeden člen se zdržel, jeden člen hlasoval proti. Blahopřeji paní zpravodajce. A dostáváme se ke zprávě paní Lichtenbergerové eh, Offshore Oil and Gas Prospection. Eh, přeji si paní Lichtenbergerová něco podotknout. Ne, hlasujeme. A jsme u návrhu 17. Týká se celého textu pro, proti, zamítnuto. Kompromis 1 pro, proti, schváleno. Pozměnací návrh 4, oddělené hlasování ve dvou částech, první část pro, proti, schváleno. Druhá část pro, proti, zamítnuto. Pozměnací návrh číslo 5, opět oddělené hlasování, první část pro, proti, Schváleno. Druhá část pro? Proti? Zamítnuto. 28 je pravděpodobně vyřízena, ano, odpadá. A číslo 6 a číslo 30 společně jsou identické pro, proti, schváleno. 29 pro, proti, schváleno. 7 pro, proti, schváleno 8 pro, proti, schváleno 9 pro, proti, schváleno 31 pro, proti, zamítnuto 32 pro, proti, schváleno 33 pro, proti, zamítnuto 34 pro, proti, zamítnuto. Kompromis 2 pro, proti, schváleno. Jsme u jedenáctky pro, proti. Ještě jednou, jedenáct pro, proti, schváleno. Dvanáct pro, proti, schváleno. Třicet šest pro, proti, schváleno. Třináct pro, proti, schváleno. 37 pro, je to tedy ve dvou částech. První část pro, proti, schváleno. Druhá část pro, proti, zamítnuto. 14. Oddělené hlasování. Kdo je pro první část? Proti, schváleno. Druhá část pro, proti, zamítnuto. 38 pro, proti, zamítnuto. 39 pro, proti, zamítnuto. 15 pro, proti, schváleno 16 pro, proti, schváleno 18 pro, proti, schváleno 19 pro, proti, schváleno 20 pro, proti, schváleno 21 odpadá. 22 pro, proti, zamítnuto. 23 pro, proti, neodpadá. A bylo to schváleno. Jednička pro, ne, jednička je již vyřízená, nepotřebujeme o tom hlasovat. 24 pro, proti, zamítnuto. Dvojka pro, proti, schváleno. 25 odpadá, 26 rovněž, takže závěrečné elektronické hlasování pro nebo proti. Elektronicky, prosím. Dafür. 24 hlasovali pro, jeden člen proti, nikdo se nezdržel. Blahopřeji paní zpravodajce. A dostáváme se ke zprávě Boris Horizont 2020. Je to první hlasování. Bude se hlasovat o zprávě jako celek. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Provedeme to raději elektronicky, tedy zahajuji elektronické hlasování. Boris 1. Hlasujeme o zprávě Boris PA483.736. Je to dokument 2011 lomeno 0402, protože máme několik podobných zpráv. Několik zpráv. Boris. Takže hlasujeme elektronicky. 25 pro, nikdo se nezdržel, nikdo nehlasoval proti. Blahopřeji panu zpravodaj. Dostáváme se ke zprávě Boris 2 a značka je 2011 lomeno 04. Tak přecházíme přímo k závěrečnému elektronickému hlasování. Tímto je zahájeno. Stejný výsledek, 25 pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel a jsme o zprávě Boris 3, značka 2011 lomeno 0401. Paní kolegyně Galo, prosím. Myslíte si, že by bylo možné počítat výjimečně ty, kteří se, hla, eh, kteří se zdrželi? Ano, tak to budeme postupovat. Pětka pro, proti, zdrželi se, schváleno. Patnáctka pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 16 pro, proti, Zdrželi se? Schváleno. Návrh 17 pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 18 pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 6 pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Sedmička pro? Proti? Zdrželi se? a raději to ověříme. Tedy ještě jednou sedmička. Třináct pro, 8 proti, 3 se zdrželi, tedy je to schváleno. Jsme u 19 pro, proti, zdrželi se, Zdá se mi, že je to zamítnuto. A jsme u osmičky. Pro? Proti? Zdrželi se? Budeme to muset ověřit. Osmička, hlasujeme elektronicky. Třináct pro, osm proti, čtyři se zdrželi, takže je to schváleno. Jsme u dvacítky pro. Proti? Zdrželi se? Schváleno. Devítka pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Desítka pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Jednička pro? Proti? Zdrželi se? Rovněž schváleno. Dvojka pro? Proti? Zdrželi se? Řekl bych, že je to také schváleno. Dvanáctka, o tom nemusíme hlasovat, odpada. Ne, musíme hlasovat o poslední větě ve dvanáctce. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Třináctka, ta odpadá. Trojka, pro, proti, zdrželi se, Budeme to muset ověřit. Jsme tedy u trojky, hlasujeme elektronicky. Elf 11 pro, 11 proti, 2 se zdrželi. Tímto je trojka zamítnuta. Jsme u čtyřky pro, proti, zdrželi se, řekl bych zamítnuto. A jsme u jedenáctky. Pro, proti, zdrželi se, budeme to muset ověřit, tedy jedenáctka. Deset pro, 15 proti, zamítnuto. 14 pro, proti. Řekl bych, že je to zamítnuto. A nyní jsme u stanoviska jako celku elektronicky závěrečné hlasování. Osmnáct pro, 5 proti, 2 se zdrželi, je to tedy schváleno. Blahopřeji panu zpravodaji. Další zpráva je má zpráva. Týká se to programu práva a občanství. Jako první máme pozměňovací návrh číslo 2, kde je pro, proti. Zdrželi se zamítnuto trojka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, čtyřka pro, promiňte, schváleno, říká pan předseda, trojka je schválena, čtyřka pro, proti, schváleno, pětka pro, proti, schváleno, šestka pro, proti, schváleno. Mohli bychom o zbytku hlasovat en blok? Takže to je již automaticky přijato dobrá, takže zbývá závěrečné hlasování o zprávě jako celku elektronicky. Dvacet pět pro, nikdo se nezdržel, nikdo nehlasoval proti, je to schváleno. Děkuji vám. Až jsme u zprávy Angeliky Nýblerové, přeje si paní zpravodajka něco podotknout? Ne, takže kompromis jedna pro, proti, schváleno. Komprom, promiňte, dvojka pro, proti, budeme to muset ověřit. Tedy hlasujeme o návrhu číslo dvě elektronicky. 13 pro, 10 proti dva se zdrželi, je to tedy schváleno. Jsme u čísla 3, Wikström pro, proti. I toto budeme muset ověřit. Ověřujeme tedy návrh číslo 3 elektronicky. Drei dafür. 3 pro, 16 proti, 6 členů se zdrželo, tedy značně jednoznačný výsledek. Karim 4 pro, proti, zamítnuto. Kompromis 2 pro, proti, schváleno. Kompromis 3 pro, proti, schváleno. Devítka pro, proti, schváleno. Kompromis 4 pro, proti, schváleno. Návrh 11 pro, proti, schváleno. Kompromis 5 pro, proti, schváleno. 15 paní zpravodajky pro, proti, schváleno. 16 pro, proti, schváleno. Kompromis 6 pro, proti, schváleno. Stanovisko jako celek elektronicky. Dvacet pět pro, nikdo se nezdržel, nikdo hlasoval proti. Blahopřeji paní zpravodajce. Pokud to tady správně vidím, tak jsme dospěli ke konci našeho hlasování. So, dann kommen wir jetzt als nächstes zum Bericht. A jako další máme na pořadu jednání zprávu kolegy Karima. Je to bod číslo 27. Pan kolega Karim má slovo, prosím. Vyčkáme ještě minutku, než všichni, kteří si přejí opustit sál, ho skutečně opustí, protože kolega Karim momentálně nemůže hovořit o své zprávě této atmosféře. Prosím tedy všechny, aby eh, pokud si přejí opustit sál, aby ho v rychlosti opustili, aby potom pan kolega Karim mohl nám přednést eh, své informace o své zprávě. Okay. That works well huh? Es lichtet sich und es wird Naše řady prořídly a jsou přehlednější. Pan kolega Karim, body 27 a 28, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, kolegyně a kolegové. S velkou radostí vám dnes představuji dva návrhy svých zpráv, které se zabývají a směrnice zabývají směrnici o povinném auditu subjektu a nařízení, které se zabývá požadavky na povinný audit subjektu veřejného zájmu. Pane předsedo, za mnou se tady pořád někdo povídá a já se nemůžu soustředit na to, co bych rád řekl. Karim hat vollkommen recht, darum noch... Pan Karim má naprostou pravdu. Já vás ještě jednou snažně prosím, Veškeré vaše rozhovory veďte je před sálem a ne uvnitř sálu. Gut. Wir machen einen zweiten Versuch. Startujeme druhý pokus. Pane kolego, máte slovo. Děkuji. Především chci poděkovat Evropské komisi a sekretariátu výboru za pomoc při psaní této zprávy. Jedná se teprve o úvodní projednávání a čeká nás ještě hodně práce. Pracovní dokument, který se zabýval řadou klíčových politických otázek, které vyplývají z reformy povinného auditu, jsem zmínil před létem. Následně se projednávaly tyto návrhy a a budeme o ní hovořit i tady. Neauditní služby, rotace, orgány dohledu a podobně. V pracovním dokumentu a, a následné diskusi jsme probírali jednotlivé možnosti a dnes navrhuji, jak, jakou možnost si vybrat z té miliardy možností, které existují pro vytvoření efektivního robustního procesu pro povinný audit. Jak jsem říkal během posledního zasedání, mým hlavním cílem bylo posílit kvalitu auditu a poskytnout eh, investorům informace, které potřebují. Nyní k samotným zprávám. Nejprve vám dám pár informací k zprávě o směrnici. Tady jsem předložil pouze pár pozněvacích návrhů, které se většinou týkají a profesních orgánů v dohledu nad povinným auditem a také eh, subjekt veřejného zájmu. Teď, co se týče veřejného dohledu, tak tady jsem se snažil postupovat konzistentně a zachovat eh, možnost profesních orgánů a organizací vstupovat do řady eh, činností, které provádějí národní orgány. A v tomto smyslu jsem chtěl, aby se dále zapojovaly do revizí kvality eh, orgánů, které neauditují subjekty veřejného zájmu a také v oblasti vzdělávání. Chci, aby tyto funkce zůstaly pod kontrolou národních orgánů, ale zároveň si myslím, že smíšený model typu toho britského umožňuje na jednu stranu zajistit nezávislost veřejných funkcí, orgánu dohledu a zajišťuje, že národní státní zprávy jsou schopny provést úkoly, které eh, jim byly naloženy eh, odborně. Teď, co se týče definice subjektu veřejného zájmu, vycházím z toho, že pakliže paušálně zahrneme určité typy investic a entit, které provádějí finanční služby, tak to nebude eh, přiměřenou reakcí. Možná, že je potřeba zajít ještě kousek dále, a to především, když se podíváme na některé subjekty, na které se bude vztahovat toto ustanovení. Například eh, obchody na vesnicích, kde se zároveň, které se zároveň používají jako eh, pošta, anebo dokonce určité charitativní organizace. Je velice důležité, aby tyto služby byly kvalitní, ale na druhou stranu si nemyslíme, že je potřeba, aby místní pošta se stanovovala eh, výbor pro audit. A v tomto smyslu si myslím, že je důležité, aby tato právní úprava byla konzistentní a v souladu s ostatními. A směrnice o účetnictví by bylo právě tím dobrým nástrojem, který je potřeba s tím sladit. A proto očekávám, že řada myšlenek bude dále ještě rozpracována během předávání pozněvacích návrhů doufám, že stínoví zpravodajové budou s tímto souhlasit. Dobrá, pojďme nyní k nařízení tady si myslím, že není potřeba se dívat na každou změnu zvlášť, protože těch změn je opravdu hodně, ale podívejme se na některé hlavní změny, pokusím se vysvětlit, co za nimi stojí. Za prvé, zpráva auditora. U tohoto článku jsem učinil zásadní změny, které by měly eh, dál rozvinout návrh komise. A kromě toho zde zavádíme určité nové pojmy, které již byly rozpracovány na mezinárodní úrovni. Myslím si, že můj návrh článku je ambiciozní v tom smyslu, že chce, aby evropská právní úprava byla na čele v mezinárodní, na mezinárodní scéně. A především ve smyslu komentáře auditora, který zvýší hodnotu této zprávy jak pro akcionáře, tak pro investory obecně. Teď, eh, co se týče toho, eh, jestli auditovaný podnik eh, je životaschopný, tak to jsme se také snažili dát do souladu s mezinárodními přístupy. Chceme tedy, abychom v nařízení měli určitou osnovu zprávy auditora, zprávy takové, která je vhodná jak pro investory, tak pro akcionáře. Snažíme se zacílit tyto zprávy na ta nejdůležitější témata a neřešit všechno. A myslím si, že stínové zpravodajové budou se mnou v tomto smyslu souhlasit. Teď, co se týče neauditních služeb, tak tady se hodně věnovalo pozornosti tomu, jaké služby mohou či nemohou poskytovat komu Eh, poskytovat auditovaným podnikům eh, ty či oné podniky. A tady jsem se zase snažil, aby to bylo eh, v souladu s mezinárodní praxí, protože řada společností, na které se vztahuje toto nařízení, jsou mezinárodní organizace, které mají povinné auditory v různých zemích. A následně by tedy nemělo smysl, aby v každé jurisdikci pro takovéto služby platila jiná pravidla. Stejně tak se k tomu přistupovalo ve směrnice účetnictví v oblasti podávání zpráv za různé země. Proto jsem se tedy snažil, aby to bylo v souladu s etickým kodexem ASP, kde máme hlavní pravidla pro poskytování neauditních služeb ze strany auditorské firmy. A pakliže dojde k střetu zájmu, tak tyto neauditní služby nemohou být poskytovány. Navrhuji takový zákaz služeb, nebo zákaz takových služeb, eh, které podle soudu jsou z podstaty věci předmětem střetu zájmu. A je potřeba se dále zabývat dalšími neauditními službami, musí to vědět v každém případě výbor pro audit. Kromě toho také souhlasím, nebo znova potvrzuji, co jsem říkal, že si nemyslím, že je potřeba, aby velké audit, auditorské firmy byly rozděleny na čistě auditorské firmy. Myslím si, že by to příliš zasahovalo do trhu, snižovalo by to kvalitu poskytovaných služeb a, a dalo by to našim mladým lidem, kteří chtějí v těchto profesích pracovat, nižší šance. A nyní jmenování auditorů. Tady jsem provedl určité změny v původním návrhu komise, protože s komisí nesouhlasím, že povinná rotace by měla být onou běžnou metodou, kterou se stanovuje auditor. Myslím si, že výbory pro audit by měly mít kontrolu nad procesem jmenování auditorů. Věřím, že e, tyto výbory jsou schopny tuto úlohu plnit. A věřím tomu také proto, že řada povinných informačních informací, které e, máme v nařízení, umožní akcionářům se vyjádřit ke jmenování auditora a případně vyvíjet tlak na výbor pro audit, pakliže se objeví nějaké problémy. Na druhou stranu mám určitý problém s příliš dlouhými funkčními obdobími, občas se s tím setkáváme i v, našem, v naší zemi a proto si myslím, že by to mělo být v pravomoci nikoli pouze výboru pro audit. Navrhuji proto, aby se stanovilo maximální funkční období na úrovni 25 let, aby se předešlo těm případům, kdy prostě lidé k tomu budou přistupovat skepticky a nebudou věřit tomu, že auditor může být nezávislý, protože už pracuje pro danou firmu tak dlouho. Tolik tedy krátce k některým aspektům z této zprávy a budu se těšit na vaše připomínky a na nadcházející diskuse, které zajisté půjdou více do hloubky. A jako vždy eh, rád budu komunikovat se všemi stínovými zpravodaji a dalšími poslanci, poslankyněmi, které o to mají zájem a očekávám dobrou rozpravu jak v parlamentu, tak také s předsednictvím a s komisí s tím, že eh, výsledkem by měla být eh, dobrá reforma této části podnikového práva. Komisaři Barnier ve Štrasburku se minulý týden učinil slib, kterého se držím není možné zachovat stávající stav. Děkuji. Děkuji mnohokrát kolegovi Karimovi. O slovo se hlásí nejdříve kolega Masip. Gracias, presidente. Y Děkuji. Já se omlouvám za to, že jsem na chviličku byl nucen opustit místnost. Chci poděkovat zpravodaji za tuto prezentaci a rád bych požádal o prodloužení lhůty pro podání pozměňovacích návrhů. Vím, že lhůta je poměrně dlouhá, ale bylo by užitečné, kdybychom získali čas i na přeskoumání návrhu kyperského předsednictví, které eh, přijde až před koncem jeho období, tak aby abychom jej mohli před prvním čtením zhodnotit. Potřebujeme tedy více času, abychom se eh, mohli také seznámit se zprávou Britského úřadu pro eh, kontrolu nad hospodářskou soutěží. Je tady řada eh, vysvětlení a řada nových informací v této zprávě ve prospěch eh, větší nezávislosti na trhu s auditorskými službami, ale neexistuje žádná konzistentní alternativa mimo přímou aplikaci mezinárodních eh, eh, norem pro audit a účetnictví. Já se k tomu přikláním a bylo to tak i v mé zprávě o zelené knize kde jsem zmiňoval IASS. Myslím, že není nutné toto automaticky aplikovat zde v Evropě. Já bych rád navrhl řešení eh, na kontrolu trhu velké čtyřky. A toto navrhnout i zbytku světa. Máme dobré příklady v Evropě, co se týče třeba eh, Francie, eh, společných auditů, kdy se snažíme bojovat s, tou, s tím oligopolem a zajišťovat zároveň kvalitu a nezávislost auditu. Pane předsedo, vážení kolegové, Eh, u vás a v USA probíhá vyšetření o spolupráci mezi některými firmami proti iránskému embargu. A jak víte, tato společnost vyhrožuje mě v Evropské unie. Já bych rád, aby byla zaručena fair play v tomto vyšetřování a aby toto vyšetřování nedospělo ke stejnému závěru, jako to bylo v případě mé osoby. My musíme posílit nezávislost auditorů a nezapomínejme, že auditorské zprávy eh, vyplývají ze zákonného ustanovení a mají být ve prospěch eh, obecného dobra a poskytnout lepší finanční informace všem, ne jenom eh, podnikům. Je skandální, že snižujeme požadavky na nezávislost auditorů tak, jak je to v pozměňovacím návrhu 20 a 21 na takzvané rozumná opatření v uvozovkách. Myslím, že bychom měli spíše eh, učinit nezbytná opatření, která budou nějakým způsobem ehm, ovlivňovat současnou situaci. Co se týče orientace eh, eh, nebo postoje zpravodaje eh, k povinné rotaci, Vím, že to se děje na roční bázi a poškozuje to nezávislost auditorů, je to obtížné. Víme, že zpravodaj také prodloužil seznam nekompatibilních služeb. Je důležité mít seznam zakázaných služeb. To zaručí nezávislost eh, auditorských eh, služeb a povede to eh, k vyváženému a konzistentnímu balíčku. Zpráva pana Karima a ze vší úctou ke zpravodaji nevyužívá toho, co jsme zjistili na základě ekonomické krize a vrací se ke starému receptu samoregulace i v poměru k velké čtyřce. Eh, co se týče zpráv o kvalitě a stabilitě na trhu vůči světu, vůči trhu, takže eh, to nebude ve prospěch trhu. Co se týče stanoviska Evropského parlamentu eh, z doby před rokem, nezapomínejme, že existují i určité aspekty, které vyplynuly z této debaty. A my tedy podáme návrhy Eh, které budou mít za cíl docílit reformnějšího balíčku s opatřeními, jako je společný audit a vyvážená rotace mimo jiné. A jak také sám zpravodaj řekl, jde především o to, abychom všichni byli otevřeni řešení, které eh, schválí Evropský parlament. Pan Bodu. Mulțumesc, mulțumesc eh, antevorbitorilor mei. Děkuji chci eh, poděkovat všem, kteří se eh, vyjádřili přede mnou. Já se také chci vyjádřit. Některé ty poznámky asi vám budou známy, protože zastávám stanovisko podobné k tomu, které jsem zastával, co se týče nelegislativní, nelegislativní zprávy vycházející z zelené knihy z Loňska. Eh, interní rotace partnerů je dobrou metodou, je to metoda lepší než externí rotace firem. Domnívám se, že zakázat poskytování neauditních služeb a auditovaným společnostem, tomu bychom se měli vyhnout. Bylo by lepší vše ponechat na úvaze správní rady. Musíme posílit kompetence správní rady auditních společností. Nesouhlasím s úplným zákazem poskytování auditorských služeb ze strany neauditorských společností a nesouhlasím tedy s vytvořením eh, s, vytvářením pouze auditorských společnostech, eh, společností, protože by to mohlo vést k nárůstu nákladů, protože auditorské společnosti nebo auditované společnosti, které, eh, když potřebují eh, interpretovat určité části právní úpravy nebo zákona, tak by se měli odvolávat nebo požádat o radu externí společnosti a to povede ke zvyšování nákladů. Domnívám se, že společný audit by mohl, nerovnímám se, že společný audit by uh, mohl být uh, účinný, protože nevěřím tomu, že čtyři oči vidí více než dvě. Uh, a co se týče poučení z doby krize, lze říci, že nemáme problémy s kvalitou poskytovaných auditorských služeb, pokud jsou auditoři profesionálové. ať už pracují ve velkých auditorských společnostech nebo v malých. Myslím, že máme jiný problém, který je třeba teď řešit. My musíme řešit problém této zprávy a, ten, a jde o problém následující. Jde o koncentraci trhu. Myslím, že zpráva by měla podnítit malé společnosti k růstu, Eh, pomoci jim získávat důležité klienty, zákazníky, ale mělo by to probíhat přirozeně, ne zaváděním přísných opatření. Proto bych rád přišel s návrhem směrem ke kolegovi zpravodaji a ten návrh zní eh, povzbudit malé podniky, k získávání kontraktů na neauditním trhu. To znamená na trhu s poskytováním konzultantských, poradenských služeb. Jakmile se malé společnosti dostanou k těmto kontraktům na poskytování konzultantských služeb, tak tyto společnosti budou moci přirozeně růst a dosáhnout dostatečné velikosti, aby byly dostatečně konkurenceschopné a žádané společnostmi, které hledají auditorské služby. Doposud je téměř nemožné vytvořit prostor pro malé společnosti, pokud nechceme eh, tady zcela rozmontovat nebo eh, zrušit nějakým způsobem velkou čtyřku eh, Eh, podniky většinou dávají přednost spolupráci s velkou čtyřkou, ale měly by možnost eh, využívat i služeb menších společností. Co se týče auditorských služeb, všichni víme, že je zapotřebí velký tým, že je zapotřebí zkušeností, výsledků už z práce pro jiné společnosti, ale co se týče neauditních služeb, Někdy stačí i jen dobrý nápad a takový dobrý nápad třeba zákazník ocení. Nepotřebujeme tedy velké objemy, ale spíše dobré nápady. A tyto dobré nápady mohou pocházet i od lidí jaksi z, z té velké čtyřky, ale i mimo velkou čtyřku, od malých konzultantských společností. Já bych rád přečetl svůj návrh, co se týče pozbuzování, eh, pozbuzování těchto malých společností a přečtu jej anglicky od 1. ledna 2014, kdy auditorská eh, služba bude generovat více než jednu třetinu eh, svých ročních příjmů od velkých společností a stane se součástí služeb které přes, převýší 1,5 miliardy v rámci Evropské unie. Taková auditorská společnost bude moci poskytovat neauditní služby eh, subjektům ve veřejném eh, zájmu na základě následujících podmínek kumulativně. Během prvního roku po eh, zveřejnění tohoto odstavce neauditní služby poskytované subjektům ve veřejném zájmu nesmí přesáhnout 80 které bude hradit subjekt ve veřejném zájmu auditní služby. A druhá podmínka, neauditní služby a jejich hodnota, která je poskytována subjektům ve veřejném zájmu, nesmí přesáhnout 55 eh, hodnoty ročního celkového příjmu auditní eh, služby, eh, auditní firmy. To je tady pro první první rok a budeme mít dvojitý, dvojitý strop no, pro druhý rok a potom 65 a 35 během třetího roku. Navrhuji tedy eh, takové dva druhy stropů eh, od auditorské eh, firmy směrem k zákazníkovi a opačně během prvních třech let poté, co tato právní úprava vstoupí v platnost a po těchto třech letech by komise zhodnotila situaci, fakta a zjistí, jestli eh, jsme měli pravdu. Děkuji vám. A jak řekl zpravodaj, i já vyčkám eh, debaty s ostatními stínovými zpravodaji a pokusíme se o dosažení kompromisu, který bude, půjde ve prospěch jak auditnímu eh, průmyslu, tak i jejich zákazníkům. Děkuji. Paní Tajn, prosím. Já jsem se zde již velice často a podrobně k tomuto tématu vyjadřovala. Nyní nechci zacházet do detailů, e, co se týče návrhu pana zpravodaje, protože si myslím, že momentálně to ještě ani možné není. Tu zprávu máme k dispozici pouze krátkou dobu a to pouze v anglické jazykové verzi. Jedná se o nařízení, a proto je pro mě velice důležitá koherence v ostatních jazycích, zejména v mém vlastním. Chtěla bych se připojit k návrhu pana Masipa a poprosit o to, abychom odložili lhůtu na předkládání pozměňovacích návrhů, protože si myslím, že během těch několika dnů, kdy máme k dispozici zprávu se ukázalo, že předložení zprávy se do celé věci opět dostal pohyb. A částečně se jistá pojetí eh, si navzájem odporují. Eh, ve své reakci na zprávu se všechny strany pohnuly a přišly s návrhy, které jsme dofosud v této podobě od nich neslyšeli a proto je důležité, abychom měli čas na to si to celé vyhodnotit a podívat se na to, jak se k tomu postavíme rovněž i v rámci mé liberální frakce ALDE. Já si myslím, že co se týče externího střídání a těch 25 let, zda to má být kompromis či ne, nebo jak to bude vypadat, tam bych eh, zatím řekla, že ti, co jsou pro externí rotaci, pro to střídání, nejsou příliš šťastní, ale šťastní nejsou ani ti, kteří jsou proti externímu střídání. Takže ten návrh, který jak si neospokojil nikoho. Ti, kteří jsou proti, nejsou se, těm se to nelíbí proto, protože říkají, že pokud tam bude jistý počet let, tak bude možné tento počet let potom měnit a snížit ho například z 25 na 10 či 15 let. Další věc. Pak je důležité se jasně určit, kdy začíná vůbec běžet ta lhůta těch 25 let. Začne to běžet v okamžiku, kdy nařízení vstoupí v platnost, anebo to má platit i hned v podstatě, takže podniky, které e, například po mnoho let mají jistou auditorskou společnost, by museli v podstatě krátkodobě ukončit spolupráci s tou konkrétní firmou. Ještě chci připomenout, že to celé téma bylo poučení z krize. To bylo to původní téma. A týkalo se to v podstatě pouze finančních institutů a jejich auditorských společností, které pravděpodobně se dopustili jisté viny. Naše podniky prošly krizí velice dobře a nebylo to díky nějakým výkonům auditorských společností. V některých členských státech to neproběhlo tak zdařile, ale chci říci, že auditoři, kteří kontrolovali malé i menší podniky, se ničím nezavinili, ale vidím, že to rozvinulo jistou vlastní dynamiku a dospěli jsme k tomu, že je třeba upravit nově celou profesi. Nám jde opravdu zejména o to, abychom posílili kvalitu a nezávislost. A zejména bych chtěla ještě mm, říct jednu věc, že jsem proti eh, jak profesní účasti. Já si nemyslím, že to povede k navýšení nezávislosti. Veškeré příklady ukazují, že pokud je někdo z toho pouze z, u, se do toho zapojí pouze z profesního hlediska, tak prostě tam převáží jiné e, zájmy, například e, profit a tak dále. A vede to k tomu, že naše kritéria, jako například nezávislost, ustupují do pozadí. Takže tolik z mé strany. Opravdu bych si přála, abychom měli dostatek času e, na to se na to v klidu podívat. Děkuji. Děkuji a slovo má paní Lichtenbergerová. Chtěla jsem pouze podotknout, že velice podporuji eh, tuto žádost, toto přání. Je to opravdu na výsost důležité téma. Předseda, děkuji. Angelika Niebler, děkuji, pane předsedo. Já se k tomu nechci vyjadřovat konkrétně, k té zprávě. Je to opravdu velmi důležitá zpráva a my ve výboru a v parlamentu jako celku si musíme položit otázku, jak, do jaké míry to bereme vážně. Když analýza trhu říká, že máme trh, který je ovlivňován těmto velkou čtyřkou, tak my jako parlament bychom měli být odvážní, odvážit se opravdu k jistým krokům. Když jsme toho mínění, že toto není struktura, která nám dává dlouhodobého hlediska kvalitní audity, tak o to spíše. Já jsem tady toho názoru, řeknu to pouze politicky, nepůjdu do detailů, já to vidím opravdu relativně radikálně, co se týče těch návrhů na tu rotaci, to zachází také i pro mě příliš daleko, ale je třeba nalézt řešení. Mně se nikdy nelíbilo, že ti, kteří poskytují poradenské služby, firmě, ať už je velká či malá, že zároveň jí dávají audit. To je prostě naprosto eh, pochybné z mého hlediska. A proto si myslím, že bychom měli brát otázku dotace velice vážně. Aniž bych si to promyslela do detailů, mám velké sympatie vůči tomu společnému auditu protože když jsme proti externímu střídání, tak musíme nalézt nějaké řešení, abychom se nějak pohli v té otázce. A byla bych rovně vděčná, kdybychom dostali více času na to, abychom si to mohli obšírně promyslet. Když ovšem říkáme, že nemáme například dobrý dohled nad finančním trhem, tak samozřejmě dobře víme, že auditorské společnosti také spolu zavinili tu situaci, kterou jsme měli v roce 2008. Já prostě si opravdu myslím, že my jako parlament bychom měli být odvážní, nebát se toho a důležité je prodloužit si ty lhuty. Děkuji předseda. Vidím, že se shodneme na tom, že lhutu pro proběhnoucí návrhy opravdu prodloužíme. Když se podívám, že tam máme tu rotaci 25 let, tak je to, myslím, přiměřené. Takže já bych to prodloužil do 6. listopadu. Měli bychom tedy na to ještě celý říjen. V říjnu pravděpodobně budeme mít i pozici rady, pan kolega Karim. Chairman, thank you. Um, I... Pane předsedo, děkuji. Vyslechl jsem názory kolegů. Jako zpravodaj musím provést eh, určité vyvážení. Já mám na mysli především zkušenost, skutečnost, že parlament jako celek se eh, je proto, abychom tuto reformu vypracovali jako balíček a je třeba proto zajistit, abychom také eh, pracovali podle určitého relevantního harmonogramu. Přímo jsem diskutoval s komisařem Barnier o časovém harmonogramu. Vím, jaké je stanovisko rady k tomuto časovému harmonogramu a moje počáteční instinktivní reakce k tomu je, se postavit proti čemukoli, eh, co by eh, nás zpomalovalo a celou dobu práce prodlužovalo. Ale chápu eh, přání všech kolegů. Myslím, že váš návrh 6. listopadu je rozumný, umožní mi pracovat i nadále v rámci tedy časového harmonogramu, který nám umožní práci dokončit a byl bych dokonce ještě velkorysejší než vy a navrhl 7. listopad. Takže eh, jedno z těchto dat bude v pořádku, tak aby kolegové viděli, že i já jsem přístupný kompromisu a naslouchám jim, co se tohoto týče. Mám se vyjádřit teď, anebo mohu hovořit pouze o aspektu harmonogramu a chcete dát slovo jiným. Jak to chcete, pane předsedo, řídit? Vycházím z toho, že tedy jsme se dohodli na 7. listopadu, to te, na tom jsme se tedy dohodli a teď můžete pokračovat. Dobře. Já bych rád poděkoval všem kolegům nejenom za jejich dnešní příspěvky do debaty, ale i za velice detailní práci na tomto dokumentu. Je samozřejmostí, že toto je problém, kterému je třeba se věnovat a je správné, že se tomu věnujeme na úrovni Evropské unie. Co se týče poznámek, které zde zazněly eh, k, tomu, k těm 25 letům eh, jako eh, perioda rotace, kterou ve zprávě uvádím. Já jsem se neřídil přístupem komise a to z toho důvodu, že přístup komise je zaměřen na tržní opatření. Podle mého názoru sem nepatří. Bylo by mnohem lépe je umístit do prostoru orgánu pro dozor nad hospodářskou soutěží, který má za povinnost se zabývat prohřešky proti hospodářské soutěži. Kolegové by neměli zapomínat na to, že předevčírem Eh, Financial Times eh, otiskli článek, eh, kterému se dostalo podpory ze strany určitých investorů investičních fondů. Z něhož vyplynulo, že oni tu lhůtu 25 let hodnotí v izolaci. Ale to nebylo mým záměrem. Mým záměrem bylo přijít s návrhem, který bude součástí balíčku opatření, jejíž celkovým cílem je posílit eh, auditní výbory, jejich úlohu a úlohu akcionářů eh, v jmenování pomocí ročního jmenování a pomocí zvětšení množství informací, pomocí nichž bude, hodnot, eh, bude možné hodnotit kvalitu a nestranost auditu. Eh, je jasné, že některá funkční období jsou příliš dlouhá a to jsou ta, která eh, jdou nad rámec 25 let. Abychom toto vyřešili, je eh, potřeba sem dát toto ustanovení. Proto jsem tady přišel s, těmi, s tou 25 let. Dále, pakliže jsou problémy, kterým se auditorský výbor nevěnuje, tak může zasáhnout i Eh, dozorový orgán. Myslím, že tím se zavádí velice robustní opatření pro jmenování auditorů, které podle mě pomůže zajistit nezávislost auditorů na auditované společnosti. To zdůrazňuji, abych eh, vysvětlil ty detailní úvahy, které mě vedly k tomuto stanovisku. Já si uvědomuji, že někteří kolegové nikdy eh, nebudou souhlasit s mým stanoviskem. Já zase nejsem eh, také schopen souhlasit se stanoviskem a postojem přístupem komise. Je před námi obrovský kus práce. Opakuji kolegům, že já jsem zastáncem politiky otevřených dveří. Kdykoliv se na mě obraťte během práce na eh, tomto dokumentu, prodloužená lhůta pro podávání pozměňovacích návrhů vám eh, poskytne příležitost eh, zprávu hodnotit v překladu do vašich jazyků. Doufám, že se podaří překlad pořídit co nejdříve tak, aby kolegové Eh, mohli přijít s informovanými pozměňovacími návrhy a abychom mohli vést velice detailní a důkladný dialog na toto téma. Děkuji vám, pane předsedo. Herzlichen Dank. Děkuji mnohokrát. Tímto tedy máme novou lhůtu pro pozměňovací návrhy, až je budeme potom k dispozici, tak se k tématu vrátíme. Další bod je bod číslo 29, to je 28. výroční zpráva o kontrole uplatňování práva Evropské unie. Spravodajkou je kolegyně Lichtenbergerová, takže prosím, děkuji, pane předsedo. V této oblasti musím bohužel podotknout, že to nevypadá příliš dobře. Za prvé, uplatňování práva EU v členských státech eh, se příliš nezlepšilo a ani komise příliš nezohlednila naše přání z minulých let. K tomu prvnímu tématu. Zjišťujeme, že i nadále členské státy mají tendenci evropské právo uplatňovat buď příliš pozdě, či neúplně, anebo že se snaží do uplatňování práva EU vměstnat národní právo, což vytváří potom dojem, že evropská legislativa je jiná, než skutečně je. Tisk toto výdá, celé záležitosti velmi rád skandalizuje a ukazuje, jak špatné evropské zákony jsou. To je bohužel i nadále problém, který není dořešen. I nadále máme členské státy, které Evropské právo eh, uplatňují teprve, když eh, jsou na to dvakrát upozorněny komisí. Bylo by eh, jistě dobré poukázat na to, jaká konkrétní zem má problémy a jaká ne, ale myslím si, že to není příliš vhodný přístup a toto není to správné místo pro takovéto seznamy. Druhá věc. V našich zprávách jsme, či já jsem často navrhovala a výbor to také bral na vědomí. Navrhovala jsem, eh, aby tam bylo to odevzdávání těch korelačních tabulek, ale komise sama od sebe ofenzivně tohoto se neustále vzdávala a proto jsem to do své zprávy nezahrnula. Myslím si totiž, že to je sice něco, co bychom dělali naprosto zbytečně. Sice bych si to velice přála, ale nikdy, ničemu by to nevedlo. Snažila jsem se mít zprávu krátkou a přesněji zaměřit na to, co neustále požadujeme ze strany komise, co ale bohužel komise i nadále nedostatečně zohledňuje. V rámci uplatňování práva EU zde existuje jakýsi postup, postup, který dává občanovi velice důležitou úlohu v této věci, protože tito stěžovatelé a žalobci jasně ukazují na to, jaké jsou deficity v evropské legislativě. To je důležitá věc. Je tedy možné, že navzory kolektivní moudrosti, kterou jistě máme, eh, občas pochybíme. Já si myslím, že to je dobré, že máme takový mechanismus, který nám poskytuje tímto způsobem feedback. Druhá věc. Uplatňování práva v členských státech se kritizuje také v případě, kdy je evropské právo eh, transportováno a uplatňováno buď špatně, anebo vůbec. Stěžovatel tedy má velice důležitou roli. V tom takzvaném pilotním projektu, který komise provozuje již po několik let, existuje mechanismus, který nám a během posledních let to celý výbor takto vždy viděl. Je to něco, co nám se moc nelíbí, a totiž, že stěžovatel v první pázi v podstatě je posílán kolem dokola v kruhu. Proč? Říká se totiž, eh, je zde štíznost, štíznost se pošle zpátky eh, do členského státu a takovýto stěžovatel ale samozřejmě již veškeré možnosti, které členský stát nabízí, pro stížnosti vyčerpal. Pak je tady eh, snaha to vyřešit neformálně a tím se vytváří problém. Problém pro důvěryhodnost Evropské unie a to proto, že lidé již nemohou důvěřovat že když v podstatě na národní úrovni již vyčerpali všechny možnosti, pak se obrací na Evropskou unii a pak vlastně Evropská unie to vrací opět zpátky do národního státu, což vede k tomu, že se celá věc pouze prodlužuje ale obzvláště problematické je, že stěžovatel velice dlouhou dobu vůbec nedostává žádné informace o tom, jak je jeho stížnost zpracována. A to je velice demotivující a kontraproduktivní pro to, co si vlastně přejeme, a to je pozitivní spoluúčast evropského obyvatelstva, evropských občanů na transponování implementaci a provádění evropských zákonů, což je pro nás mechanismus feedbacku, který potřebuje každý zákonodárce a který je velmi důležitý pro všechny, kteří vytvářejí právní předpisy. A to právě ve světle velké složitosti problémů a úkolů, které zde řešíme. Ve své zprávě jsem se soustředila na otázky, které bych schrnula pod názvem Good Administration, tedy dobrá zpráva. Jde mi o to, aby pokud někdo si stěžuje, aby byl vždy dostatečně a včas informován a aby nebyl eh, odkázáván na nějaké obtížné obtížné a velice dlouhé, komplikované procesy. Doufám, že komise konečně na toto zareaguje. Vždy jsme požadovali společně s kolegem Berlingwerem, týká se to naší práce v pracovné skupině o správním právu pro evropskou správu tehdy jsme vždy opakovali, že je třeba, aby existovaly normy pro ty postupy a procedury a aby všechny tyto postupy a procedury byly v Evropě srovnatelné. Potřebujeme tedy něco, co bude jasně stanoveno, zachyceno, takovýto postup, protože takto zachycený postup by potom poskytoval právní jistotu všem. Já to tedy neustále na to poukazuji, vytýkám, že to ještě není, a komise do posud vždy na to, co my jí vytíkáme, reagovala pouze odporem. A i když vidíme, že jsou jakési první vlaštovky dokonce v členských státech, tak komise naše požadavky neuplatňuje, nebere je ani skutečně vážně proto ještě jednou já neustále tedy poukazuji na to, že takovéto procedury, postupy potřebujeme. Ombudsman nás podporuje a podporují nás také právní vědci, kteří říkají, že třeba, aby existovaly transparentní postupy pro stěžovatele. Nemůžeme se totiž spolehat na to, že každý nejdřív půjde studovat evropské právo a pak teprve se bude zabývat svým vlastním problémem. My musíme do této věci vnést transparentnost a jasnost, pokud chceme tedy v oblasti uplatňování práva Evropské unie dosáhnout toho, aby se o nás vědělo. Když se podíváme na ty témata, na ty zprávy a stanoviska, které jsme dnes odhlasovali, Vynaložili jsme obrovskou práci, abychom nalezli dobrou pozici pro Evropský parlament. Opravdu vynaložili jsme velkou práci. Když si ovšem nepohlídáme, aby to bylo odpovědajícím způsobem uplatňováno, tak si sami pod sebou podřezováváme větev. Zákon není dobrý proto, že je někde nějaké sbírce zákonů, ale je dobrý proto, když je správně uplatňován. A pokud se při uplatňování zjistí nějaké problémy, tak zákony jsou dobré v tom případě, když se daří ty problémy rychle řešit a korigovat. A toto je něco, co občané od nás očekávají a já doufám, že budeme schopni jim toto poskytnout. Děkuji, tady už. Bardzo děkuji, paní předsedající. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, a děkuji také Evě Vystoupím jenom velmi krátce, protože tato zpráva je dobrá, protože velmi přímo a velmi konzistentně identifikuje problémy, se kterými se setkáváme. Už delší dobu. A když dochází k porušování evropského práva, anebo a když se e, prosazuje právo v členských státech. Chtěl jsem jenom upozornit konkrétně na dvě věci, protože se mně zdá, že by mohly být důležité pro kontakty mezi občany a institucemi. Souhlasím s paní zpravodajkou v tom, že ve sdělení komise se příliš nehovoří o pilotním programu Evropské unie, který by mohl být velmi důležitým nástrojem pro komunikaci mezi občany Evropské eh, unie a institucemi. To je prostě, nechápu, proč to tam není. Souhlasím také s tím, co paní zpravodajka uvedla v bodě 12. Týkalo se to školení pracovníků v oblasti spravedlnosti. Tady velmi souhlasím, protože dobře připravení pracovníci můžou daleko lépe pomáhat při prosazování a používání evropského práva v členských státech. Pak je tam ještě několik záležitostí, eh, ke kterým přistupujeme paní zpravodajka já trochu jinak, ale jsou to spíše technické otázky, eh, ke kterým předložím pozněvací návrh. Ale obecně, co se směru této zprávy týče, tak musím říct, že už eh, jsme odborníci, protože každoročně takovouto zprávu předkládáme. Nic k tomu nemám, budeme podporovat tuto zprávu. Děkuji. Děkuji mnohokrát, Luigi Bellingberg. voglio intanto ringraziare Eva. Děkuji mnohokrát. Eh, já jsem chtěl také poděkovat Evě, která už několik let v této oblasti působí. Děkuji i za eh, letošní zprávu. Rád bych upozor... upozornil na jednu věc. Jak všichni víme, existuje zásadní nerovnováha mezi produkcí právních norem, ať už se jedná o směrnice, nebo nařízení, nebo cokoliv jiného. A do toho zahrnuji i uh, judikáty Evropského dvoru. Máme tady na jednu stranu obrovské množství, obrovský objem společné evropské právní úpravy. Ale na druhou stranu tento objem možná občan necítí. Takže má, ta nerovnováha je mezi tím, kolik právní úpravy přijímáme a co z toho nakonec má občan. Na to jsem chtěl upozornit. Je to jako kdybyste jeli Ferrari do samoobsluhy 5 km za hodinu. A pravděpodobně vás napadne, proč zrovna mluvím o Ferrari a ne o jiné firmě. Jednak se možná v tomto trochu vlastenec a druhá, si myslím, že to jsou celkem slušná auta. Takže jedeme ve Ferrari někde po okresce. Máme silný motor, jsme nadšení, ale na druhou stranu podívejme se na tempo, kterým se posunujeme. Nebudu tady příliš hovořit o právnických věcech, ale přesto si myslím, že je potřeba abychom našli příležitost k tomu, abychom tady něco změnili, protože konec konců v tomto výboru myslíme možná trochu nekonvenčněji než jinde. Nezabýváme se eh, pouze tím úzkým právnickým pohledem na věc. Zamýšlel jsem se nad tím, jak vlastně vytváříme pravidla. Stává se, že hmotné právo stojí nad právem procesním, byť jej vlastně vytváří. Buď to procesní v podstatě vytváří to hmotné. Na druhou stranu jsme politický orgán a nesmíme zapomínat ani na jedno, ani na druhé. Když se dívám na zprávu paní Lichtenberger, tak vlastně úplně nevím, Jaké hlavně poselství z toho vyplývá? Možná, že bychom potřebovali studii k povaze evropských pravidel a evropské právní úpravy v tom smyslu, jestli minimálně pro podniky je účinná tato právní úprava. To je tedy asi ten hlavní bod, který jsem tady chtěl předložit k diskusi. Děkuji, je to pravda. Ferrari by mělo vyrazit na dálnici. Kolegyně Tajn. A omlouvám se, je to paní Taylorová, kdo si přeje vystoupit, prosím. Um, first of all, I'd like to... Děkuji. Především jsem chtěla poděkovat paní Lichtenberger za návrh zprávy. A jsem ráda, že jsem se mohla podívat na pokrok, ke kterému dochází v prosazování evropského práva. Děkuji také komise za její zprávy. U nás a možná i v jiných zemích Sdělovací prostředky říkají, že my jsme ti, kteří dodržují všechna pravidla a naši sousedě nedodržují. Když se potom podíváme do této zprávy, tak to vidíme v, pravidle, v, prav, v pravdivějších barvách. A pokud máme na někoho poukázat prstem, tak eh, minimálně to povede k tomu, že občan bude jasněji vědět, jak situace vypadá. Co se týče eh, role občanů jako předkladatelů stížností, tak tady s paní zpravodajkou souhlasím a jsem ráda, že komise chce reformovat proces, eh, který je spuštěn v případě eh, porušení evropského práva. Tady dochází k pozitivním výsledkům. Souhlasím také s tím, že potřebujeme transparentnost. Sdělení je soft law a při jejich přijímání komise často není dostatečně transparentní, protože občané často nevědí, jak si mohou stěžovat a co se z její stížností stane. Na tom je potřeba ještě pracovat. Podporuji také to, že paní zpravodajka žádá o to, aby eh, postupy pro porušení práva byly upraveny v nařízení. Děkuji. Někdo další se o slovo nehlásí. Lhuta pro. A nyní chce vystoupit paní Tajn. Takže prosím. Paní Taylorová je odpovědná za naši politickou skupinu za toto téma. Krátká poznámka. Paní Nechtenbergerová, souhlasím se vším, zejména jsem velice ráda, že v rámci těch stanovisek jsem viděla, že eh, všechny frakce eh, podporují ty korelační tabulky, což je naše oblíbené téma, jakožto ALDE. Krátká poznámka k tomu, zda bychom měli jmenovat členové státy, které eh, neuplatňují právo tak rychle. Vy jste byla v podstatě proti. My jsme měli několik eh, zákonných záměrů, kdy šlo o to, že občané, kteří se dopustili nějakého přestupku menšího, vůbec tam nebylo žádné násilí, například týkalo se nějakého profesního přestupku a komise vždy byla proto, aby byly jejich jména zveřejněna na webových stránkách. Takže se ptám, tady šlo občany, takže když něco takového uděláme občanovi, tak si myslím, že něco takového můžeme klidně udělat i státu, či o to spíše. A tak to budu argumentovat neustále. Pokud to nemůžeme udělat státu, tak to ovšem v žádném případě nemůžeme udělat občanovi. Děkuji. Kdo brzdí Ferrari, musí být zveřejněn v novinách. Paní Lichtenbergerová. Dě- děkuji. Já tady nebudu argumentovat eh, pomocí Ferrari a tak. Ale jedna poznámka. Děkuji za veškeré podněty. A děkuji také s ohledem na tu poznámku, která se týkala soft law, měkkého zákona, protože já mám přesně ten samý problém s tímto, protože mnoho věcí se nazývá evropské právo, ale je to rozděleno do celé řady verzí a to je problém. Takže musím říct, že veškerá kritika tímto směrem takovou to kritiku vítám. Co se týče toho e, zveřejňování, já jsem to chtěla prostě zmínit, protože mě nebylo jasné, jak se na to díváte vy a ráda vám tedy slíbím, že na, na, na příště, příště, že to tam rozhodně zahrnu. E, a budeme o tom moci diskutovat. Já vám děkuji za veškeré reakce, které jsem obdržela z vaší strany. Je třeba postupovat ale velice diferencovaně, protože někteří například provádějí, ale eh, ne na 100%, pouze na 50%, někteří eh, zase implementují, neuplatňují, takže je třeba to opravdu vidět diferencovaně Někteří se chovají podle čínskému modelu, modelu, co se týče například duševního vlastnictví, jak si opisují, pak neuplatňují. Tedy, že právo mají, ty zákony existují, ale e, vůbec se to neuplatňuje. A čekají do té doby, než se nějaký občan stěžuje a řekne ano, tady ten právní předpis existuje, ale jak to, že ho nikdo neuplatňuje? To je tedy velká výzva. A je tedy třeba přesně se podívat na to, jak to kde vypadá. Takže bychom mohli na příště poprosit komisi, zeptat se jí, zda by bylo možné vytvořit nějaký takový modul, nějaký způsob toho zveřejňování Protože pokud zveřejňovat budeme, tak to musí být vždy velice přesně tam popsáno, musí to být přesná informace, mohou to být například doprovázené i příklady. Ještě jednou vám děkuji a těším se na diskuzi o pozměňovacích návrzích. Děkuji. Lhůta pro pozměňovací návrhy je 28. září. Tím se dostáváme ke zprávě paní Galo o opakovaném použití informací veřejného sektoru. Prosím, máte slovo. Eh, Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Pokud dovolíte, tak eh, nejprve zmíním eh, to, že jsem byla uspokojena návrhem komise. Předložila jsem pouze 15 pozněvacích návrhů a ráda bych se soustředila pro tuto chvíli na čtyři hlavní body které se týkají těchto pozměňovacích návrhů. Za prvé rozsah působnosti eh, této směrnice. Netýká se to dokumentů, které nemohou být přístupné kvůli ochraně osobních údajů. Širší ochrana v této oblasti by neměla být na úkor základního práva ochrany soukromí a osobních údajů. Za druhé, ráda bych, aby bylo jasno, že tyto údaje musí být k dispozici eh, v čitelném formátu nezávislém na nějaké jedné konkrétní technologii. Má to umožnit podnikům, malým podnikům a občanům lépe tyto data využívat, tak aby se mohly vytvářet eh, aplikace a nové digitální služby. A výsledkem je, že veřejné orgány by neměly nutit ostatní do jedné konkrétní technologie, která by třeba eh, vždy nepřesně vyhovovala vzhledem k eh, stanovenému cíli. Za třetí citlivá otázka poplatků. V případě, kdy informace z veřejného zdroje eh, jsou takovýmto způsobem znova využívány. Z veřejného sektoru, pardon. Pokud ty poplatky jsou příliš vysoké, tak eh, náklady nových služeb budou také závratné a jinými slovy, eh, k čemu potom bude tato právní úprava. Na druhou stranu, některé orgány veřejného sektoru jsou financovány právě prostřednictvím poplatku za využití jejich autorských práv. Je to tedy o rovnováze. Z toho důvodu si myslím, že určité instituce typu archivů, knihoven a, a podobně by měly mít možnost a navýšit poplatky tak, aby nebyly jenom na úrovni nákladové. Ale Musí to být na základě objektivních a ověřitelných kritérií a také to musí být eh, schváleno národními orgány, které jsou odpovědné za eh, kontrolu používání informací veřejného sektoru. A v neposlední řadě musím říci, že mě úplně nepřesvědčili, co se týče potřebnosti vytváření nového nezávislého orgánu pro tuto oblast. S tím, že by ten orgán následně eh, sledoval pouze otázku opakovaného použití informací veřejného sektoru. Je potřeba šetřit, myslím si, že by tento úkol mohli eh, mít na starosti stávající orgány. Tolik tedy k obsahu, nyní co se týče pozněvacích návrhů a termínů, tak v podstatě toto stanovisko máte k dispozici od července, takže bych 21. Eh, září dala jako datum. Takže opravdu lhuta je 9. Nikdo si nepřeje nic dalšího poznamenat, takže děkuji paní Galo. A jako poslední bod zde máme zprávu paní Tajn. Prosím. Děkuji. Zprávu máme k dispozici v podstatě již dlouhou dobu. Chci pouze připomenout, že o polovině té zprávy, o těch nesporných bodech jsme rozhodli ve Štrasburku již před letní pauzou. Jsme to odhlasovali. A Zvolili jsme postup eh, v tom smyslu, že ta sporná část, a to je to jmenování těch 12 dodatečných soudců eh, v rámci soudu prvního stupně, tribunálu, tato sporná část, tu jsme tedy nedořešili, tady jsme zvolili velice nezvyklý postup a to proto, abychom nemuseli celé téma otvírat znovu od počátku a také proto, že jsme se obávali, že bychom jinak eh, vlastně spadly pod stávající status quo. A status quo byl, že rada se také dohodla na to, že těch eh, soudců bude 12. Nyní opět se to ovšem za zavřenými dveřmi spochybňuje, ale myslím, že my bychom měli zůstat u našeho názoru, že je třeba, aby to bylo 12 dodatečných soudců, protože pracovní zátěž je opravdu veliká. A také proto, že Evropský soudní dvůr již byl odsouzen jednou Evropským soudem pro lidská práva, že eh, ty řízení trvají příliš dlouho. I nadále Eh, malé členské státy bojují s velkými členskými státy, nemohlo nalézt společné stanovisko. Já jsem byla v létě na Maltě, tam jsem se setkala s ministerstvem spravedlnosti, abych eh, se tedy z první ruky dozvěděla, jak to vidí malý členský stát. A maltéský soudce, který byl naplánován pro Evropský soudní dvůr, byl eh, vlastně odmítnut a oni z toho mají opravdové trauma nejsou ochotni činit ústupky. E, to, ten losovací postup, který jsme tam měli jako takovou poslední možnost, že by se to losovalo, který členský stát který bude moci poslat a jmenovat e, dalšího dotatečného soudce. I to se jim nelíbí, takže celá věc je v podstatě ve slepé uličce v parlamentu se tedy snažíme to nějakým způsobem s tím pohnout. E, příští rok budeme mít dvě slyšení. To jedno se bude týkat přístupu k dokumentům Evropského soudního dvora, protože občané si i na toto stěžovali. To je v podstatě pokračování té diskuze, kterou jsme včera vedli se Sophie Intveld. O jejím případě je to něčím podobné. A pak téma dissenting opinions. Připomínám, soudní dvůr nebyl pro jakožto na jakýsi nadnárodní soudní dvůr, protože i tak čelí několika různým právním tradicím. Ale zejména eh, přáním Avka bylo, abychom měli slyšení o dissenting opinions. V Německu to známe, že například náš ústavní soud připouští jiné názory a ty jsou potom zveřejněny. Dále 12 nových soudců. Samozřejmě v příští rok ještě přibude chorvatský soudce. A slyšela jsem, že rozpočet soudního dvora má být seškrtán o 25%, takže to jaksi není, k sobě moc nejde. My jako parlament musíme se neustále rady ptát, co tedy hodlá učinit. A já jsem se doslechla, že dojde ještě k jednomu zasedání rady, že se pokusí eh, se shodnout. Ale pozor, jsme v časovém tlaku, protože v Římu budou jmenováni noví soudci a Příští rok budou jmenováni, bude jmenováno těch nových 13 soudců. Takže je třeba, abychom o tomto tématu rozhodli nejpozději v květnu a nebo v červnu ve Štrasburku, abychom to odhlasovali, aby mohli být noví soudci jmenováni včas, jinak totiž ta lhůta uplyne a tam jsou vždycky určité dané lhuty, kdy je možné je jmenovat. Děkuji, předseda. Myslím si, že to bude ještě velice dlouhá záležitost, než se nám to podaří úspěšně dokončit. O slovo se nikdo nehlásí. Paní Tajn nás bude průběžně informovat o tom, jak se věc vyvíjí. Jsme u bodu 32, subsidiarita. Tam v podstatě nemám, co bych poznamenal, takže jsme u bodu 33 různé. Přeje si někdo něco poznamovat? Ne. Příští schůze bude 10. října v 9 hodin zde v Bruselu. Děkuji a končím naší schůzi.